symbol všech eh, těch, kteří bojují za lidská práva na celém světě a eh, v zemích, eh, kde se nachází v situaci hm, ohrožení života, je třeba si připomenout, že poslankyně z roku 95 právě hm, byla zbavena své funkce v Turecku, byla odvolána z funkce poslankyně a my chceme vyjádřit solidaritu hm, a solidaritu z celého našeho parlamentu, protože není přijatelné, aby v takové demokracii, eh, kdy někdo, kdo byl zvolen lidem, aby byl nelegitimně zbaven své funkce, svého mandátu. Také chci vyjádřit obavy, poněvadž dochází opakovaně eh, také chci vyjádřit eh, obavy, poněvadž dochází k opakovanému porušování lidských práv v Turecku kroku a to nejenom vůči politickým oponentům, ale také vůči zástupcům občanské společnosti jako novinářům a e, představitelům akademických kruhů. Také chci připomenout Nory Bulmena, mm, Semi Ocasku, Osman Kavalo, Nemeta Altana a Sain Alpaj. Evropský parlament eh, bude eh, neustále podporovat boj těchto lidí, boj za svobodu a spravedlnost. A jak víte, mm, po prezentaci předložení programu